spolupráci s Evropským parlamentem, abychom společně usilovali o splnění tohoto cíle v následujících týdnech a měsících. Děkuji vám, pane, paní Ashton. Obdrželi jsme sedm návrhů usnesení na závěr této rozpravy od zelených, od EFD, e, od ECR, od GUE, také od ALDE a EPP. Uzavřeme tedy tuto rozpravu tímto sdělením. Hlasovat se bude zítra ve 12 hodin. Postoupíme dál podle pořadu jednání a budeme se zabývat následujícím bodem. To je zpráva pana Broka Golteriho ohledně přeskumu organizace a fungování SVČ v roce 2013. Především promluví naši zpravodajové jako první pan Brok na čtyři minuty. Vážený pane předsedající, paní vysoká představitelko, vážená místopředsedkyně komise, milí kolegové a kolegyně. V Madridu jsme se kdysi dohodli, že Evropský parlament, komise a rada a vysoká představitelka vytvoří službu vnější, pro vnější činnost, službu pro vnější činnost, kterou eh, bude, eh, která bude podporovat vysokou představitelku v jejich eh, činnosti. Schopnost rady bez změny pravomocí komise a rady by měla být tedy tímto naplněna. Mělo by být dosaženo příslušných synergických efektů na sloučení tří pozic, které předtím existovaly. Můžeme říci, že sklenice je napůl plná, anebo napůl prázdná. Já si myslím, že je napůl plná. Musíte si uvědomit, že za dvou, dva a půl roku výstavby té služby bylo dosaženo obrovského pokroku. A paní baronko Ešnová, já si myslím, že v oblastech jako Srbsko a Kosovo eh, jste eh, dosáhli důležitých výsledků, ale vidím, že ten eh, motor se stále zadrhává, pokud jde o spolupráci mezi SVČ a komisí. Možná je to také tím, že eh, role místopředsedy eh, komise eh, není totéž jako vysoké představitelky. A proto, že tady panují určité panuje určité napětí. Uvědomme si, že tady máme také politiku sousedství. A, o té se jedná i tady v parlamentu. Já si ovšem myslím, že v oblasti eh, rady eh, to není dobře nastavené. U Mali eh, se rozhodlo v říjnu vyslat školicí misi a na konci ledna ještě nic nebylo. Na obou stranách přitom nebyly brány vážně příslušné závěry. Otázka strukturální spolupráce zatím nebyla řešena. To jsou ta bitevní uskupení. Musíme se zamýšlet nad tím, jak tyhle věci zlepšit, eh, jak zajistit politickou eh, situaci, kdy místo předsedka a komise, eh, místo předsedkyně komise povede celé uskupení komisařů tak aby dostali radu za sebe, aby je podporovala. Jak podporovat vnitřní mechanismy i vnější vyjednávací mechanismy? Já si myslím, že to se musí stát a musíme dát najevo, že tato služba je e, službou všech institucí Evropské unie a nemůžou si brát jednotlivé členské státy za rukojmí. Některé členské státy by eh, chtěly mít dokonce eh, vliv na jmenování příslušní, eh, příslušných velislanců, ale uvědomme si, že od roku 2013 se jmenují ti velvyslance normálním řízením, už je tady po dočasných řešeních a nelze, aby členské státy na toto měly vliv. To je třeba udělat rovně všude na všech úrovních Mm, stejným, stejnou otevřenou procedurou. Samozřejmě e, je třeba e, zlepšovat kvalitu těch e, vyslanectví, je třeba kontrolovat kvalitu a je třeba zajišťovat akceschopnost. A pořád tady máme ještě problémy, pokud jde o podávání zpráv a předávání volebních výsledků. Eh, musí být jasné, jestli eh, zodpovídá eh, v danou chvíli část společenství nebo část mezivládní, jestli se rozhoduje velvyslanec nebo někdo jiný. Všechno tohle bylo vytvořeno proto, aby společenství mohlo jednat soustavně a soudržně a aby všechny instituce spájely své přání právě prostřednictvím této služby. Paní eh, eh, vysoká představitelko, vy sama chcete eh, přednést svoji zprávu a mm, já doufám, že tento dokument, který jsme zpracovali s panem Goldierem, vám dá určité podněty a doufám, že se zase uvidíme na podzim a uvidíme, jaké jste z něj vyvodila důsledky. A, doufáme, že ten poslední rok, kdy ještě všichni budeme v, společně v funkčním období, Eh, využijeme k tomu, aby abychom eh, mohli dobře navázat na to, co bylo eh, dosaženo za, poslední, za posledních dva a půl roky. Pane Broku, asi dobře víte, že máte 6 minut na vystoupení. Obvykle se čtyři čerpají na začátku, dvě na konci, ale protože jste na začátku využil pouze celých pět minut, nakonec vám zbývá pouze jedna minuta. Chci vás na to předem upozornit, abyste to věděl. A nyní už má slovo pan Gualtieri kterého rovněž upozorňuji na řečnickou dobu, ještě než začne, aby si ji eh, dobře rozvrhl. rozvrhl. Prosím. Grazie, prezident. Děkuji, pane předsedající. Paní eh, vysoká představitelko, usnesení eh, a zpráva, o kterém chce parlament hlasovat, chce konstruktivně pohlížet na SVČ na základě úsudku eh, na základě problémů a výsledků významných pokroků, k nímž došlo v průběhu několika málo let. Podařilo se od doby, kdy byla odsouhlasena tato služba od roce 2010, eh, věděli jsme, že je zapotřebí integrovat eh, tuto, do této služby jak úředníky z členských států, tak z institucí. A parlament se tehdy vzdal svého požadavku, aby Eh, tato služba byla součástí komise, aby tato služba mohla být co nejširší, aby se mohla zabývat společnou bezpečnostní ochranou politikou, politikou rozvoje a současně, aby byla blízka tato služba komisi a aby na eh, druhé straně byla podřízená kontrole parlamentu. Tohoto cíle bylo dosaženo a podařilo se nám vytvořit službu, a myslím, že to mohu říci, která má širší kompetence, než jak si původně přála komise ale současně je bližší komisi, než jak si přála rada a podřízené kontrole parlamentu více, než by si přáli obě dvě další instituce což poskytuje EU mimořádný nástroj k realizaci skutečně globálního postoje v zahraniční politice, aby byla podpořena synergie prostřednictvím různých nástrojů, které má Evropská unie ve vnější akci a které jsou v souladu s politikou e, zahraničních věcí, s takzvanou soft power, neboli tedy schrnu demokracie, lidských práv, rozvojem národu. Současně přitom, abychom se nevzdávali eh, vojenských nástrojů řešení krize, abychom také měli možnost společné obrany. Návrhy, které my dnes předkládáme, nechtějí obrátit vzhůru nohama návrh z roku 2010, naopak implicitně potvrzují, že byl správný. Pokud naše zpráva poukazuje na problémy, které neumaž, neumožňují využít plně potenciál SVČ. Je to eh, také v souvislosti s eh, řešeními, které podle nás jsou odpovídající cílům vyhlášení v roce 2010 a které byly plněny již v těchto letech. Pan eh, Brok hovořil také o náměstcích Eh, nikdo teď nemá na mysli, že by to měl být poslanci evropští. Je třeba posílit strukturu, posílit úlohu předsedy eh, komise či vysoké, mm, eh, nebo místopředsedkyně nyní ji drží vysoká mm, představitelka, posílení vedoucí delegací, způsobu řešení krizí, politická kontrola ze strany parlamentu a také náborové postupy s ohledem na členské státy. Myslíme, že tyto návrhy jsou rozumné, některé lze realizovat již na základě současných dokumentů, jiné budou vyžadovat revizi. A pro tuto revizi žádáme, aby Evropský parlament byl plně začleněn do tohoto procesu analogickým způsobem, jak tomu bylo v roce 2010. Já jsem přesvědčen, že kolem eh, tohoto dokumentu a této rozpravy se vytvoří dialog společně s vámi, paní vysoká představitelka, že představitelkou a že budeme mít lepší nástroj k tomu, abychom v Evropské unii mohli lépe a dokonaleji vést eh, službu vnější činnosti na základě našich eh, potřeb. Nyní paní Ashton, aby mohla reagovat eh, na velice zajímavé příspěvky našich dvou zpravodajů. Prosím. Děkuji vám, pane předsedo. Jsem si jistá, že to bude velice živá a zajímavá diskuze a nejprve bych chtěla poděkovat oběma zpravodajům, panu Gualtierimu a panu Brokovi, za velice vyváženou zprávu. Pokud jde o e, strojce madridské dohody, e, ta je z roku 2010, e, tak z ní vyplývá závazek vytvořit ESVČ a bylo to zásadní rozhodnutí a já vlastně plně souhlasím s tím, co uvádíte ve své zprávě. Když se podíváme zpět, tak jsme chtěli vytvořit novou službu pro 21. století, abychom mohli řešit nové problémy, s nimiž se potýkáme. Chtěli jsme přidat další hodnotu práci členských států a chtěli jsme udělat další prvek k zahraniční politice. Naše schopnost reagovat na krize je nyní mnohem lepší, jak z krátkodobého dlouhodobého hlediska. Podobně je to v oblasti humanitární pomoci, bezpečnosti eh, či vysílání eh, misí na zajištění bezpečnosti. Dva a půl roku po vytvoření ESVČ můžeme říci, že máme k dispozici moderní a dobře fungující službu, která získala vynikající diplomaty a úředníky ze všech členských států. Je k dispozici pro naplňování evropské zahraniční politiky. Nikdo ovšem toto eh, neplánoval a přesně nedefinoval v okamžiku, kdy vstoupila v platnost Lisabonská smlouva, jinak by bylo asi eh, snažší vše předem definovat pro mě jsou tady ovšem tři důležité prvky. Jednak eh, naše sousedství, země v našem sousedství a byla jsem požádána, že bychom si měli v Evropské unii definovat eh, to, jakou představu máme o našem sousedství. Nadále se domnívám, že máme obrovský vliv eh, na země v našem sousedství, můžeme tam prosadit změny a měli bychom toho využít. Dále je důležitý komplexní přístup, protože sloučení tří různých funkcí funkcí eh, znamená, že Máme obrovské možnosti, můžeme kombinovat veškeré nástroje, které máme k dispozici pro podporu právního státu, pro rozvojovou pomoc, diplomacii, humanitární pomoc, pro nejrůznější operace, abychom řešili nejenom symptomy, ale především příčiny nejrůznějších krizí a incidentů. Máme také schopnosti udržet pozitivní vývoj i do budoucna. Máme také kritickou masu, protože jsme vlastně největší eh, ekonomikou ve světě. Kolektivně můžeme dosáhnout dosáhnout věcí, které by jednotlivé členské státy sami nikdy dosáhnout nemohly. A právě proto například je správné, že Evropská unie eh, vede operaci v Somálsku, v Srbsku, Kosovu a eh, pokud jde o jaderný program v Iránu. Takže musíme usilovat o posílení těchto všech našich funkcí a schopností. Jsem velice ráda, že se se zprávou shoduji v celé řadě věcí. Vítám vaši podporu, pokud jde o komplexní přístup, který jsem právě zmínila. Je potřeba ho dále zlepšit, dále podpořit. A Myslím si, že to umožňuje funkce místo předsedkyně komise, abychom zajistili koherentnost napříč všemi aspekty naší politiky. Zároveň mě těší pozitivní příspěvek členských států, které eh, se ubírají v podstatě stejným příspěv, eh, stejným směrem jako vaše zpráva. Jde o to, aby instituce přispívaly, spolupracovaly a my jsme tím způsobem maximalizovali náš vliv a snížili zároveň náklady na naši práci. Za několik týdnů představím eh, naši verzi eh, přeskumu, kde chci zdůraznit to, co funguje velice dobře, ale také to, co chceme krátkodobě či do delší budoucnosti zlepšit. Samozřejmě, že chci zlepšovat věci co možná nejdříve, ale je jasné, že některé věci eh, se budou muset připravovat eh, delší dobu, než se projeví jejich pozitivní dopad. Tato doporučení by měla dále zlepšit efektivitu naší služby která se zatím vedla velice dobře, dosáhla změny v naší politice, ale nesmíme si nalhávat, že vše je vyřešeno protože zatím tady máme jednomyslné rozhodování podle Lisabonské smlouvy a jsou situace, kdy nám chybí politická eh, vůle a schoda mezi členskými státy. Narážíme na eh, limity. A proto je potřeba nejenom prosazovat eh, priority SZBP, ale snaží se dosahovat koncenzu mezi členskými státy, pokud jde o strategie, priority, musíme úzce spolupracovat s vámi a s komisí. A přitom jsem velice ráda, že mám eh, podporu SVČ a také podporu komise pro tuto práci v oblasti koordinace, o čemž vaše zpráva také hovoří. Partnerství s parlamentem je nedílnou součástí úspěchu. Dohoda, kterou máme k dispozici ohledně odpovědnosti, je velice důležitá. Myslím, že zatím funguje velice dobře mm, praxe výměny informací s šéfy jednotlivých eh, delegací. Vynikající spolupráce funguje také v případě volebních misí a děkuji parlamentu za spolupráci. Intenzivní dialog funguje na všech úrovních, včetně citlivých oblastí, kde dochází ke sdílení utajených informací. Já chci podporovat svůj manažerský tým, aby byl co možná nejotevřenější při jednání s vámi a účastnil se eh, vašich zasedání. Jen v loňském roce to bylo více než 100 různých eh, akcí. Chci také ocenit práci delegací, šéfů delegací kteří jsou rovněž v kontaktu s Evropským parlamentem, ale samozřejmě, že jsem otevřena dalšímu zlepšení naší spolupráce. Ve vaší zprávě bych se soustředila na tři konkrétní oblasti a ty teď zmíním. Za prvé je to spolupráce s komisí, a potom eh, struktura a provoz eh, samotné služby. O struktuře už se zde eh, hovořilo. Já se domnívám, že někdy trochu podceňujeme pokrok, kterého se nám podařilo dosáhnout eh, až doposavat po rozhodnutí ustavit samostatnou ESVČ. Když se podíváme do minulosti, tak si říkáme, jestli jsme nepodcenili ten objem práce, který bude potřeba odvést. Ale v souladu s doporučeními vaší zprávy eh, si myslím, že to je oblast, o které musíme s komisí dále diskutovat. Musíme mluvit o tom, jak efektivněji a lépe eh, eh, využívat veškerých zdrojů skupiny pro zahraniční politiku. Já spolupracuji s dalšími komisaři, například eh, komisařem Čološem v případě Mongolska a Číny se Cecílí Malstrom, Nelly Cruz. Společně eh, jsme řešili otázku kyberbezpečnosti. S panem Tajánem jsme úzce spolupracovali v případě podpory eh, rozvíjejících se zemí a hospodářství. Spolupracuji také s komisařem Barniem, pokud jde o obranou politiku, s komisařkou Georgievou, pokud jde o syrskou krizi a v podstatě eh, Každodenně spolupracuji s panem Pibelsem a komisařem Fílem. Oběma děkuji, ale jsem velice ráda, že vaše eh, zpráva hovoří o roli ESVČ a strategické orientaci v rámci zahraničně politických eh, nástrojů, tak abychom měli eh, jasně stanovené zahraniční i rozvojové cíle. Pokud jde o druhou věc, ano, souhlasím, že třeba jasně říci, kdo bude zastupovat eh, nejvyšší představitelku a místo předsedkyní komise. Já myslím, že toto je třeba mm, lépe strukturovat, aby bylo eh, zastoupení zcela zjevné také na mezinárodním poli a musíme jít eh, mm, dále a svěřit konkrétní mise ministrům zahraničí členských států, abychom využili maximálně vlivu členských států v zahraničí. Měli bychom využít společných test, cest ministrů zahraničních věcí Evropy a společně tak prosazovali evropské zájmy. A na závěr, pokud jde o strukturu a fungování eh, naší služby, urazili jsme velký kus cesty. Jsem ráda, že to oceňujete, ale samozřejmě je vše ještě ve fáze rozpracovanosti. Děkuji váš důraz na civilní a vojenské mise. My jsme nasadili na mise stovky tisíce eh, lidí na africkém kontinentu, v Ázii. Podporuji vaše návrhy na zlepšení efektivity a rychlosti rozhodování v politikách SBOP a SZBP. Pokud jde o strukturu, o tom už jsme hovořili, je třeba zjednodušit postupy vůči členským státům a to je velice důležitá eh, oblast, kterou budeme řešit také na prosincové radě. Souhlasím také s tím, že musíme zjednodušit vnitřní strukturu, eh, a eh, hierarchii v rámci SVČ. V rozpočtu na rok 2014 navrhnu snížení vysoce postavených zaměstnaneckých postů a takto chceme postupovat dále do budoucna. Pokud jde o personální otázky, tak ty jsou samozřejmě eh, velice důležité, řešíte ve své zprávě vy i členské státy. Kvalita našich odborníků je samozřejmě klíčová pro úspěch SVČ a já jsem prozatím měla veliké štěstí, ku příkladu i tady, eh, pokud jde o eh, člověka po mé levici a všechny eh, za mnou. Všichni se podílejí na velice úspěšné eh, práci eh, SVČ doposavat. Zprávu, kterou chystáme pro parlament, doufejme, eh, ta zpráva doufejme jasně ukáže, že je cené že existuje SVČ, že jsme se snažili dosáhnout změn například při zastoupení žen v delegacích i na manažerských postech. 18 pracovníků, kteří přistoupili v roce 2000 je z členských států, které přistoupily v roce 2004. Tato, toto procento také e, ukazuje na malý e, podíl úředníků, kteří by přišli e, z rady nebo z komise. Personální otázky tedy zůstávají velice důležité, především zastoupení žen. Když jsem nastoupila do úřadu, měli jsme pouze 10 Eh, vedoucích delegací, dnes jich je 24, jmenujeme ženy také do vysokých manažerských eh, postů. Helge Schmidt, naše politická eh, ředitelka, aktivně podporovala zapojení žen do ESVČ. Blížíme se eh, také tomu cílovému 33% Prahu, pokud jde o nábor eh, národních eh, diplomatů. Jinak souhlasím s tím, že potřebujeme personální politiku, která bude atraktivní pro diplomaty a pro všechny úředníky, kteří přistupují ESVČ e také z komise a rady. Příští měsíc chceme nabídnout volná místa dalším úředníkům v rámci Evropské eh, unie a také eh, diplomatům eh, z Chorvatska. Naše ambice jsou pochopitelně omezovány finančními prostředky, které máme k dispozici. Chci parlamentu poděkovat za vaši podporu, protože vy víte, že jsme zdědili personál i finanční prostředky z komise a rady a stále do značné míry závisíme na komisi. Snažili jsme se ovšem zefektivnit naše fungování, přizpůsobit se našim novým úkolům a funkcím a SVČ eh, chce zůstat eh, viditelně přítomná v problematických eh, situacích. Otevíráme nové delegace v Myanmaru, v Libii, ale často s tím souvisí bezpečnostní náklady. 13 milionů eur na Kábu, Liby, Bagdád. To jsou vysoce rizikové země. Jsem přesvědčena o tom, že je třeba eh, toto zohledňovat eh, v rozpočtu a hledat také eh, potenciál pro úspory, pokud jde o zapojení národních eh, diplomatických misí a konzulátů, můžeme sdílet zastoupení a tak podobně. Pokud jde o mm, zdroje, tak ty jsou samozřejmě důležité, pokud chceme hovořit o nových oblastech činnosti tuto chvíli musíme některé z těchto oblastí eh, omezovat eh, a pokud chceme dosáhnout změny, bude to jistě změna dlouhodobá. Na závěr chci říci, že tuto zprávu velice vítám. V zásadě, v zásadě se shoduje s naším názorem. SVČ funguje. Já děkuji parlamentu za veškerou podporu Děkuji, že jste přispěli k vytvoření ESVČ a doufám, že ESVČ bude nadále přispívat k řešení problémů jak do konce mého mandátu, tak i dále do budoucna. Děkuji paní Eštonová, říká pan předseda, nyní paní Něnsky za rozpočtový výbor. Prosím. Vážený pane předsedající, pane Broku, paní komisařko, za poslední dva roky e, jsme se e, to strávili hodně času e, strukturami SVČ. Nyní nastala doba zabývat se úlohou touto, této služby co by pilířem evropské demokracie. Myslím si to proto, že financování evropských delegací eh, závisí na strategických eh, zájmech Evropské unie. Jenom když eh, stanovíme priority v mnohočetných úlohách Evropské eh, služby pro vnější činnost, můžeme optimálně eh, nasadit zdroje a experty. Vzhledem k nezbytnému rozpočtovému škrtání si myslím, že ministerstva zahraničí by měla s ESVČ úžej spolupracovat jak operativně, tak prostřednictvím výměny zkušeností. Jedině tak můžeme zajistit, aby i Evropa jednala jednotně a aby byly eh, prosazovány evropské priority. Závěrem eh, vyzývám vedení SVČ, aby eh, se, aby pokračovalo ve snaze mít tam rovnoměrně zastoupené zástupce střední a východní Evropy a také podporuji paní vysokou představitelku v její snaze o rovnost pohlaví. Vážené kolegyně a kolegové, toto je snaha o debatu o roli EU na mezinárodním úrovni. No, Děkuji, nevidím tady na svém místě pana Kalfina, který měl vystoupit jménem výboru pro kontrolu rozpočtu. Zřejmě dorazí později, takže se podíváme teď na řečníky, kteří vystoupí jménem politických skupin. Nejprve na dvě minuty pan Salafranka, a to za EPP. Děkuji vám, pane předsedo, paní vysoká představitelko, dámy a pánové. Toto doporučení, tato zpráva, a tady chci poděkovat panu Brokovi a panu Gualtierimu, je součástí rozhodnutí Rady z roku 2010 Eh, což bylo rozhodnutí revidovat fungování ESVČ. Myslím si, že můžeme konstatovat, že ESVČ plně funguje a je třeba uznat zásluhy vysoké představitelky, konkrétně také eh, zásluhy pana Vimonta. Zároveň chci říci, eh, že si musíme uvědomit, že SVČ funguje v určitém právním radu, to znamená je založena rozhodnutím eh, rady. Proto eh, SVČ eh, vypadá tím způsobem, jakým vypadá a nemůžeme očekávat zázraky. Kromě toho personální a finanční zdroje, které má SVČ k dispozici, samozřejmě nejsou velké, odpovídají zhruba výdajům Dánska na eh, podobné eh, záležitosti. Tady je důležitá spolupráce mezi evropskými institucemi a mezi členskými eh, státy, jak už o tom hovořila paní nejvyšší představitelka. Je dobré využít ministrů zahraničních věcí z členských států, kteří by mohli doprovázet či nahradit vysokou představitelku a je třeba hledat synergie mezi nejrůznějšími eh, administrativami. Eh, dobré je například, je do, dobré například spolupráce se španělským a španělským konzulátem v Jemenu. Pak je tady důležitá věc eh, a to, že třeba využít eh, všech zkušeností, které mají diplomaté z jednotlivých členských států a zároveň je třeba motivovat současné úředníky Evropské unie, aby se zapojili do práce ESVČ. Je tedy třeba pod mobilizovat eh, politickou vůli, aby Evropská unie vystupovala jednotným hlasem, aby naše zahraniční politika byla soudržnější, viditelnější a aby se členské státy vyhnuly nežádoucím situacím, jako byla ta, která se odehrála v diskuzi o Sýrii, abychom všichni chápali, že je třeba usilovat o společnou výhodu. Děkuji. Děkuji vám, pane Salafranka. Nyní paní Gomes jménem eh, socialistické frakce. Vybudovat eh, instituci od počátku nikdy není snadné. Proto, paní Ashton, musím říci, že je třeba uznat, eh, co jste vykonali a poděkovat vám. Před nedávným časem zahájila tato eh, služba svoji činnost proto, abychom měli jednotnou, společnou, jasnou evropskou politiku. Je zapotřebí, aby služba vnější činnosti sloužila skutečně k vytváření společné eh, politiky, podporovala strategické zájmy Evropské unie ve světě a evropské hodnoty. A mm, neměli bychom se obávat to, to vyhlásit. Je zapotřebí politické koordinace mezi veškerými nástroji Evropské unie, které mají dopad na zahraniční politiku, obchod, eh, vojenská pomoc eh, či další aspekty. Vy zde máte dvě funkce, jste vysoká představitelka a také místo předsedkyně komise. To je tedy taková dynamika eh, zahrnující dva úkoly. A je zapotřebí, aby ostatní přijali vaše vedení. Vy musíte vynakladat tlak na komisaři a také na evropské, eh, paní komis, na evropské vlády. Musíte se účastnit politiky eh, bezpečnosti a obrany. Ne na mm, té politické úrovně, ale není možné, aby v závažných okamžicích krize členské státy ztrácely schopnost zasáhnout. To je zásadní. Jistě zapotřebí racionalizovat zdroje. Je zapotřebí je lépe využívat s perspektivou EU, využívat takto prostředky, které máme i proto, že eh, fungujeme na celosvětové scéně. Jak už jste řekla, je zapotřebí, abychom se e, zaměřovali na jeden pojem, a to jsou lidská práva. Je zapotřebí poskytnout nástroje, které jsou zapotřebí v této situaci. Je zapotřebí v dialogu se třetími zeměmi, zejména strategickými partnery, jako jsou Spojené státy, Rusko, Brazílie, Čína. Toto mě na paměti a při při kontaktech s těmito zeměmi je třeba jednat transparentně a jasně. Není na dvě minuty paní Nejc Wittenberg, prosím. Adam, hi. Vážená paní vysoká představitelko, Lisabonskou smlouvou Evropská společná eh, zahraniční bezpečnostní a obraná politika eh, dospěla, abych tak řekl. Byly položeny eh, základy Eh, skutečné eh, evropské diplomatické služby. Samozřejmě nemůžeme tomu říkat diplomacie, protože jenom členské státy mají diplomaci a proto se tomu říká eh, služba vnější činnosti. Z téhož důvodu nejsou žádná evropská vyslanectví, ale evropské delegace. A jejich šéfové nemohou nést titul velvyslance, aby se nikdo neurazil, ale jsou to šefové delegací. Dá se to hodně eh, malicherné, ale ono to eh, tak je. A ukazuje to také eh, určité eh, v zdráhání o pohrdání ze strany členských eh, států a jejich diplomací a zdráhání spolupracovat s tímto novým hráčem. Takže jedině dobře fungu, fungující ESVČ, nebo dobře fungující ESVČ po třech letech existence je velice Mm, dobrým eh, signálem. Je to takový malý eh, zázrak, z nějž bychom se měli eh, radovat. Ono z kombinace funkce vysoké představitelky, předsedkyně, nebo předsedy pro Rady pro zahraniční záležitosti a místo předsedy komise se vyžaduje všudy přítomnost a obrovskou sílu. Vy máte obrovskou výdrž, paní předsedkyně, ale to všichni, to všichni víme, ale pořád je tady prostor pro několik eh, vašich zástupců, kteří by také měli být schopni eh, být eh, politicky zastupovat vysokého představitele. Je tady třeba flexibility, která by umožnila přizpůsobení se rychle měnícím se situacím. A je třeba vyhývat se překrývání pravomocí a bojem o píseček mezi jednotlivými institucemi. Děkuji, paní kolegyně, na dvě minuty. Nyní jménem zelených paní Brandner. Thank you, Mr. President. Děkuji, eh, pane předsedající, a vítejte, paní Eštová. Jak už eh, kolegové eh, řekli, už jste toho za eh, poslední tři roky hodně dokázal a zasloužíte si za to úctu, ale já si myslím, že bychom mohli, že by se nám mohlo dařit lépe. A tuhle prověrku bychom neměli brát pouze formálně. Zdůraznil bych několik věcí. Myslím, že jedním z hlavních cílů služby, o kterém i vy jste hovořila, je, aby Evropská unie se stala eh, jedním z nejlepších aktérů, pokud jde o eh, eh, řízení nebo zvládání konfliktu a řešení konfliktu a reakce na krize. A ve s, Srbsku a Kosovu jste to dokázala, ale Barma, Myanmar, Jemen, tam, myslím, Eh, také Evropská služba pro vnější činnost, i když o tom neslýcháme často, eh, se hodně vyznamenala. Ale eh, spíše byste měla brát vážněji svoji úlohu místo předsedkyně komise. Potřebujeme integrovat jednotlivé různé struktury. Měli jsme o tom debatu s panem Popovským a on říkal, víte, já jsem ta správná struktura, o které se vyjednalo před třemi lety. A já ho obdivuji mm, ale já si myslím, že není struktura, je to člověk a nemá za sebou tu strukturu. A teď je na čase vytvořit eh, tu řádnou strukturu, o které eh, jsme se bavili už před třemi lety. A já jsem pořád eh, přesvědčená, že tak by Evropská unie mohla reagovat lépe na krize a ve prospěch dlouhodobého míru. Za druhé, a jsem ráda, že jste o tom hovořila, myslím si, že je tady stále eh, eh, příliš eh, mnoho lidí nahoře a nejasné linie podřízenosti a příliš málo lidí v terénu a jsem ráda, že to chcete řešit v rozpočtu na 2014. Potom je tady rovnost mezi pohlavími. Slíbila jste akční plán, kterým se mají řešit strukturální překážky pro ženy. Já si myslím, že jich je v diplomaci hodně. A myslím si, že by bylo dobré, kdybyste tohle mohla v rámci VVU řešit dále. A potom eh, vy jste jeden člověk a v zásadě máte tři funkce. Prosím, jmenujte eh, nějakého svého zástupce, abychom nemuseli eh, Mm, na vás pořád házet, že nemůžete eh, někde být, protože musíte být na dvou nebo třech jednáních zároveň. Děkuji paní kolegyně jménem EKR na dvě minuty. Pan doktor Tanok, děkuji vám, pane předsedo. Já jsem byl původně skeptický ohledně ESVČ ačkoliv eh, má eh, samozřejmě velký potenciál. A teď jsem trochu zmínil, zmírnil svůj nástroj, protože svůj názor, protože vidím, že se podařilo v podstatě od nuly vbudovat eh, organizaci, která působí v oblasti SZBP, SBOP, zastupuje jednotné evropské členské státy, ať už do takové situace jako nukleární program v Iránu nebo operace Atalanta eh, v Somálsku proti pirátům nebo školicím mise v Mali, v Barmě nebo působení v Bosně, eh, pardon, v Kosovu. To jsou všechno úspěšné záležitosti, které dokládají to, co jsme si přáli, aby dokázala ESVČ, to znamená vykonávat užitečnou práci za určitých eh, podmínek. Nyní existuje návrh rozšířit eh, další eh, působnosti e SVČ do nových oblastí, což eh, já nemohu podpořit, protože by se jednalo v případě bojových misí především o britské a francouzské vojáky. Pokud Zároveň se ukazuje, že pokud eh, to bude eh, vše řešeno kvalifikovaným hlasováním, bude to znamenat, že naši vojáci budou vyrážet do misí bez, eh, sou, bez souhlasu našich vlád. Pak jsou tady bezpečnostní rizika. Není možné, aby jednotlivé země činily nákladná rozhodnutí, která postihnou další státy. EKR také nechce příliš posilovat roli chce posílit roli Rady a členských států eh, v Radě. Jsme proti těm, kteří říkají, že v tuto chvíli eh, eh, Evropská unie v oblasti zahraniční politiky nemá dostatečnou, dostatečnou demokratickou strukturu. Děkuji vám, pane Tanoku. Máme tady modrou kartu. Alexander, dám ti slovo, ale respektive nechci dávat modrou kartu těm, kteří následně mají eh, vystupovat. Takže máš řádné vystoupení, můžeš si vybrat, zda chceš využít modré karty anebo svého času pro vystoupení. Dobře, takže v tom případě na 1,5 minuty pan Dartmouth za e FD, prosím. Uh, e SVČ je zahraniční službou EU. Jako taková se zakládá na předpokladu, že máme společné zájmy ve 27 členských státech. Tak to ale není. Jen 8 evropských zemí se účastnilo akcí v Libii, nikoli 27. A 27 členských států jsou koalicí neochotných a někdy ještě méně než ochotných. Dělí se o obrovské náklady na SVČ. Počet zaměstn- tyto zaměstnanci jsou velice dobře placeni. Až, do, až tisíc o, úředníků má vyšší plat než britský minister zahraničí. Finanční klima má své dopady. Ve Velké Británii zavíráme ambasády a konzuláty. Nicméně máme přispívat a zásadním způsobem do Evropské vnější služby, abychom vedli evropskou politiku, která, jak opakuji, není naše. A SVČ je opět dalším důkazem, že členství Velké Británii ve skutečnosti snižuje náš vliv na svět. Děkuji. Nyní eh, na minutu pan Mejer za GUE NGL. Děkuji, pane předsedo. Naše skupina eh, měla značné výhrady, pokud šlo o vytvoření ESVČ, především kvůli svému mandátu, struktuře, vzhledem tomu, že jsme nemohli přímo kontrolovat jakožto parlament tuto organizaci. Zahraniční politika všech členských států je samozřejmě pod kontrolou příslušných národních parlamentů, ale v tomto případě tomu tak nebylo, proto jsme s tím měli zcela zásadní eh, problém. Zahraniční politika je záležitostí eh, členských eh, států. SVČ je struktura, která potřebuje tedy relevantnější zapojení Evropského parlamentu a my jsme zatím vzdáleni, dámy a pánové, tomu, že bychom měli skutečně sjednocenou, jednotnou evropskou zahraniční politiku. Proto je velice obtížné představit si fungování SVČ v takovéto politice, bezpečnostní a zahraniční eh, politice. My bychom si samozřejmě přáli, aby existovala zahraniční politika Evropské unie, ale aby vedla především k odzbrojení a prevenci a urovnávání konfliktů. Děkuji, tím jsme vyčerpali řečníky zastupující jednotlivé politické skupiny a nyní individuální řečníci. Nejprve na 1,5 minuty pan místopředseda Protasjevič. Děkuji bardzo, paní předsedající. Děkuji vám, pane předsedající. Vážená vysoká představitelko, chtěl bych na úvod řekl, že SVČ začala působit před dva půl lety mm, od samého prvopočátku a ukázala, že je užitečná a efektivní. Abych to podložil, mohu vysvětlit, jak vypadá situace ohledně Srbska a Kosova, ohledně iránských, iránských nukleárních projektů a operací eh, proti pirátských v Somálsku. Jako předseda pro východní partnerství jsem také spokojen s tím, že naše východní partnerství je také přítomno v akcích SVČ. Osobní rozhodnutí ohledně delegací EU v zemích východního partnerství by také měly být chápány pozitivně. Nicméně bych vás rád zde požádal, abyste posílila pozici vedoucích delegací, alespoň tím, že jim budou předány e, určité úkoly směrem od vedoucí delegací na členy delegace, aby zde měli vedoucí delegace větší prostor. Chtěl bych také e, připomenout Amnesty International, která uvádí, že to se týče ochrany a podpory lidských práv EU, je méně výkonná dnes než dříve, než byla vytvořena SVČ. Je tedy zapotřebí, abychom se na to lépe zaměřili. Děkuji na minutu paní Jakoncáry. Děkuji, eh, pane předsedající. Ve světě rozdělujeme a distribuujeme moc a je proto důležité, aby Evropská unie hovořila jedním hlasem eh, v věcech eh, zahraničních. A proto je také důležité, aby EAS byla efektivnější. Eh, to má hodně pracuje na tomto cíli a Eh, opravdu eh, služba eh, je naplněna životem, ale pořád pochybuji, jestli nejste vězněm té masivní byrokracie a opravdu můžete vytvářet tu politiku, kterou máte. Proto musíme omezit administrativu, musíme se zbavit překrývajících se pravomocí a musíme informovat členské státy a jednotlivé aktéry o tom plně. Chtěl bych hovořit o jedné věci. Měl bychom přiblížit ESVČ občanům. Toho bychom dosáhli, kdybychom eh, zlepšili eh, své působení v konzulárních službách. Například, když jeden eh, finský pár a jeden Rakušan byli uneseny v Jemenu, tak mi nebylo jasné, jestli s tím ESVČ, s jejich osvobozením ehm, má co dočinění, nebo jestli je to problém pro dané členské stály. Ale každopádně děkuji za vaši činnost. Děkuji, Lízo. Na minutu a půl nyní eh, má slovo pan Lambsdorff. Eh, Děkuji, eh, pane předsedo. Pane předsedající, rád bych připomněl, že asi před třemi lety Franciska Baradner a já a jsme vytvořili Přátelé ESVČ, to byla taková dočasná platforma, kde akademici a nestátní organizace a budoucí zaměstnanci se mohli sejít nad tím a zbavit se, jak by to mělo být strukturováno. Některé ty myšlenky, se kterými jsme přišli, jsou dnes na pořadu. Například političtí zástupci. Tehdy jsme doporučili, eh, aby eh, eh, tedy Eh, to nebylo podpořeno, ale eh, je jasné, že teď eh, očekáváme všudy pří, přítomnost od vysoké představitelky a to se často mm, ne, na, nedá naplnit, není to možné. A je to první věc v našem doporučení, teď ty političtí zástupci. Další věc, o které jsme se bavili a která byla naplněna, je širší vedení než jeden generální tajemník. Kdyby to byl Prairie tak bychom samozřejmě problém neměli, ale nechtěli jsme eh, mít nějakou takovou šedou eminenci v zákulisí. Eh, eh. Chtěli jsme vám dát příležitost získat co nejvíce informací u vás do vedení a pokud ten princip, i když to bylo změněno, tak ten princip pořád platí. A poslední eh, věc, o té hovořil eh, tady kolega Dartmouth. Ano, naše členské státy eh, zavírají konzuláty a vyslanectví. Ano, tam může vnější služba mm, opravdu být přínosná, protože může zastupovat členské státy a být jejich vlastní. Děkuji a mm, děkuji eh, vám eh, za pochopení a korektní způsob, jak reagujete jako přítel a kolega. A dále eh, minutu a půl paní Mojáček. Děkuji, eh, pane předsedo. Eh, paní Ešnová, dámy a pánové, i eh, za sebe bych ráda srdečně poblahopřála paní Ešnové a jejímu týmu za všechno, co se jim podařilo za poslední dva a půl roku. Nebyla to hračka a za to je třeba je chválit a uznávat, protože kde se to jinde stane, že nějaká struktura, nějaký podnik nebo nějaká instituce jsou vybudovány a nejdříve se jmenuje šéfy a pak se teprve řekne, jak to má vypadat to eh, je něco, eh, za co vám eh, náleží chvála a uznání. A vím, že to nebylo lehké a ostatní už říkali, že na to jsou třeba nadlidské síly, když se tohle stane i bez větších problémů. Já eh, lituji, že ta evropská velvyslanectví se nemohou jmenovat velvyslanectví, ale nějaké delegace. Doufám, že do budoucna tomu tak bude. Já vám ovšem srdečně děkuji eh, za eh, to, jak se vám podařilo dostat Kosovo a Srbsko k nějaké dohodě a doufám, že se to teď naplní. A to by byla historie a říkám to jako zpravodajka pro Kosovo. Jsou tady ovšem také další věci, které, kde zatím SVČ svůj potenciál nevyčerpala. Nejdříve eh, jsou to eh, eh, problémy v rámci struktury, v rámci pravidla jednomyslnosti na radě a v rámci určité žádlivosti ze strany členských států, které opravdu nechtějí, aby Evropská služba pro vnější činnost hrála ústřední důležitou roli v evropské zahraniční politice. Ovšem eh, to neleží na vás, ale na někom jiném. Na to potřebujeme eh, jiné eh, nějaké konvence, teda konventy a to už je jiná věc. Váš nástupce samozřejmě bude muset řešit celou řadu problémů. A já také vidím váš boj za ehm, to, aby se do vedení dostalo více žen. Je důležité ovšem, aby je tam také členské státy posílali. Mm, ono, um, když se mi to podaří. Řečnice byla. Děkuji. Nyní na minutu pan Koval, prosím, máte slovo. Děkuji bardzo. Děkuji vám, pane předsedající. Děkuji také, paní komisařko. Já jsem sledoval práci SVČ v zemi, zemích, kde se často pohybují, měl, eh, jako je Moldavsko, Bělorusko, Ukrajina. To jsou velice úspěšné příklady. Je patrné, že SVČ se stalo prvkem evropského panoramatu a země východního partnerství eh, by měly spatřovat SVČ jako svého partnera. To, co nám ještě chybí, je to, že se snažíme posílit uměle SVČ. Učiňme to umělým přístupem, dobrou prací a jsem přesvědčen, že tento duch se pak stane silou SVČ. Co tedy schází? Velice hezky hovoříte o právech žen, ale proč bychom neměli hovořit například o právech křesťanů, kteří jsou pro nás v mnoha oblastech a potřebují váš hlas, paní komisařko a potřebují, aby Evropská komise je podpořila. Potřebuje lepší národní vyváženost, protože Polsko je velice pozadu ve statistikách. Pokud SVČ má být úspěšná, je zapotřebí, aby byla respektována vyváženost. Děkuji, pane Kovale. Na jednu minutu pan Van Heke nyní. Děkuji, pane předsedající. Eh, je mi tak trochu líte, eh, líto, že tady musím eh, přerušit konsenzus, ale mně se spíš zdá, že e SVČ je školním příkladem toho, jak se to nemá dělat a jak to dále vůbec nesmí být v rámci labirintu evropských institucí. Doporučení, o kterých budeme zítra hlasovat, ta bych podpořil. Tam jde o možná zlepšení, ale myslím si, že je tady eh, velký eh, problém, protože eh, se tady pracuje na řadě věcí. Dokonce paní baronka Ešnová může jít jednou do penze. Je tady velký profitariát, je tady, jsou tady přeplácení diplomaté, ale přesto centrální problém stále existuje. Evropská unie není federální stát, není jasné, Eh, že by měla jednotnou zahraniční politiku a, a proto nemůže mít ani takovou diplomaci. No, můžeme to litovat a já to lituji, ale myslím si, že eh, nemůžeme eh, každé, každý rok pumpovat stovky milionů eur do projektu, který vůbec nic moc neprolomí a mm, vůbec nenahradí existující diplomaci členských států. Děkuji, pane kolego. Na 1,5 minuty pan Donžan. Děkuji vám, pane předsedající. Paní vysoká představitelko SVČ a funkce, kterou nyní zastáváte, jsou eh, dobrými výtvory Lisabonské smlouvy nehledě na nedostatky, na potřebné uspůsobení a časté kritiky. Nezapomínejme, že když žádáme naš, od našich spoluobčanů, aby nám řekli, v čem by si přáli, aby Evropská unie hrála aktivnější společnou úlohu, tak je to diplomacie, obrana, bezpečnost. To jsou priority. Je tedy pozitivní věcí sledovat tento vývoj po třech letech, co byl vytvořen eh, tento, eh, tento společný diplomatický sbor. Eh, můžeme souhlasit se všemi doporučeními, která přednesli naši vynikající zpravodaje Brock a Gualtieri. Chtěl bych ještě zdůraznit to, co se týká jak civilních, tak vojenských misí EU. Já jsem navštívil veškeré mise, protože vedu Ehm, tyto eh, delegace. Často jsme neviděli eh, dobrou, eh, dobré plánování, někdy bylo příliš těžkopádné, flexibilita téměř neexistovala. Je zapotřebí, abychom nutně tuto situaci zlepšili, protože v tom spočívá naše důvěryhodnost a viditelnost ve vnějších vztazích. Také chci ještě připomenout vaši úlohu místo předsedkyně komise. Je zapotřebí, aby zde byla určitá mechanika financování eh, komise, které budou využívány mnohem eh, účelněji a výkonněji v eh, vnější službě. Děkuji nyní paní Maria Muniz, prosím. Děkuji vám, pane předsedo. Já chci zdůraznit, že v tomto doporučení parlamentu jsou pozitivní prvky, například, že se chceme vyhnout duplicitám mezi generálním sekretariátem rady a komisí, že je třeba dát flexibilitu v roli vysoké představitelky, protože je jasné, že nemůže být úplně vše a je potřeba, aby bylo možné ji nějakým způsobem zastoupit. Kromě těchto pozitivních věcí musíme být ovšem ambicioznější, ambicioznější eh, zejména znamená, musíme více využívat eh, diplomatů členských států, kteří již nyní působí na nejrůznějších evropských eh, konzulátech. SVČ vnímáme samozřejmě jako užitečný úřad, ale to sebou nese určité náklady. Na závěr jednu kritickou poznámku. SVČ, stejně jako doporučení parlamentu, neřeší problém nerovnovážného zastoupení žen, a to jak v nejvyšších administrativních pozicích, kde vlastně e, v AD 16 je zcela zanedbatelné procento žen, je to vždy pod e, 25 zatímco 75 žen je zastoupeno na sekretářských pozicích. Je to skutečně anomálie, já na to chci upozornit. Myslíme, že to je součástí celoevropské mm, politiky, aby byla zajištěna genderová rovnováha, také jsem eh, chtěla říci, že je škoda, že eh, byl zamítnut eh, náš pozměňovací návrh, kde jsme navrhli změnit zastoupení žen. Pan předseda přerušuje řečnici a nyní má na minutu slovo paní Jaten Maky. Děkuji vám, pane předsedo. Já jsem velice ráda, že můžeme projednává tuto velice důležitou zprávu, která se týká ESVČ. ESVČ se daří nastavovat zeměpisnou rovnováhu a rovnější rozdělování prostředků a mm, také vyrovnané e, zastupování členských států. Bohužel je dnešní situace ovšem taková, že e, velké státy v ESVČ dominují, 14 diplomatů e, je z Francie, Samozřejmě jsou to jistě e, dobří odborníci, ale i jiné státy mají své kvalitní diplomaty. Jak uvedla sama paní Eštanová, nějakých 18 je z 12 nových členských zemí, ale druhou stránkou mince je to, že z 15 členských zemí Eh, je 80 veškerého personálu, tomu neříkám rovnováha, chceme, aby došlo k nápravě a zlepšení. Děkuji, paní kolegyně, na tu nyní pan Piotrovský, prosím. Děkuji. Pokud jde o revizi fungování ESVČ, tak eh, je potřeba eh, zde zmínit nastavení zeměpisné rovnováhy článku 40 Evropský parlament zdůrazňuje, že je potřeba využít veškerých kroků proto, abychom nastavili správnou zeměpisnou rovnováhu a to na všech pozicích a na všech úrovních, ale myslím, že toho se nám zatím nedostává. Diplomaté z členských států, jako je například Polsko, jsou málo zastoupeni v ESVČ, když to srovnáte s diplomaty z takzvaných starých členských států EU. Polsko je šestou největší evropskou zemí a ze 140 delegací by tudíž mělo mít 12 a ne pouze 4 posty. Polsko je nedostatečně za zastoupeno také na nižších pozicích v ESVČ. Z 3 tisíc zaměstnanců Poláce tvoří pouze 3 Evropský parlament eh, si vždy přál zeměpisnou rovnováhu a proto si myslím, že by bylo potřeba zde zavést eh, národnostní kvóty. Děkuji nyní, eh, pan Preda, prosím. Děkuji vám, pane předsedající. Jsem rád, že doporučení pana Broka a Gualteriho zdůrazňují to, že SVČ je novou službou a nemůžeme tedy očekávat, aby stoprocentně fungovala už od samého počátku svého působení. Možná někteří kolegové z parlamentu byli příliš tvrdí na paní Eštnovou, proto protože zde jsou určitá omezení vztahující se k těmto procesům. Klíčovou eh, věcí myslím, že je flexibilita. Flexibilita u redistribuce zdrojů a personálu, když se mění politiky, jak to ukázalo, ukázalo například je arabské jaro, je zapotřebí, abychom byli schopni rychle jednat ve vnější činnosti, abychom měli flexibilitu k operačním rozhodnutím ohledně společné bezpečnostní a zahraniční politiky, což bylo patrné například při krizi v Mali. Hlasování kvalifikovanou většinou na radě by tedy bylo dobrým nápadem. Chci také zdůraznit to, že přesto, že SVČ nemohlo nahradit národní diplomacie, tak dochází ke snižování rozpočtovému na národní úrovni. Gracias, Děkuji, pane kolego. Nyní na minutu pan Chrysler Derfler. President. Vážený pane předsedající, já velice vítám, že se zde bavíme o průběžném eh, stavu a eh, zabýváme se tím, eh, které struktury se osvědčily a které lze zlepšit v SVČ. V zahraničních krizích v pos- za poslední rok je zřejmé, no bylo zřejmé, že potřebujeme silné politické vedení paní vysoké představitelky, abychom mohli vytvářet eh, eh, řádnou zahraniční politiku. Eh, za vážená Cathy Ashton, vy byste mohla stále ještě naplnit lépe svůj potenciál, jak vysoká představitel, jako vysoká představitelka, tak jako místo předsedkyně komise. Vy vás tady budeme všichni vší silou podporovat. A v té silné vůdčí eh, roli, na to jsou lepší, důležité lepší koordinace, aby se zvýšila efektivita eh, eh, SVČ v oblasti evropské politiky sousedství. Pořád se tady používá matera společenství. Tahle ovšem nemůže být nahrazena nebo podřízena mezi vládní metodě. A já vám eh, blahopřeji eh, k tomu, jaké eh, jste vybrala skvělé spolupracovníky a zejména bych zmenil paní Vana Monteho, který sedí vedle vás, ten odvádí skvělý kus práce. Děkuji Wolfe, na půl minuty paní Janaku. Děkuji vám, pane předsedající. Je pravda, že vytvoření SVČ poskytlo mnoho pozitivních výsledků. Já bych ráda poblahopřála paní Eštnové k úsilí, které bylo vykonáno, protože to nebyl snadný úkol. Na základě fungování SVČ myslím, že bychom měli přijmout, že některé věci se musí změnit. Věci na základě doporučení parlamentu, Měla by se změnit hierarchie, potřebujeme lepší eh, implementaci. Zdá se, že je zde celá řada úředníků na vysokých eh, mm, funkčních postech a na druhé straně tu není koordinace úsilí úsilí, které je vynaloženo Evropskou komisí a SVČ. Není mezi nimi dobrá koordinace. Mám pocit, že úsilí o to, aby více žen bylo přítomno, protože jsou eh, nedostatečně reprezentovány v SVČ. A že by bylo dobré mít eh, hlavní sídlo v Bruselu pro vojenské a nevojenské akce a pro bezpečnost. Eh, a tímto by byla činnost výkonnější, mohlo by se reagovat rychleji a jak už jsem řekla, je zapotřebí uznat pokrok, k němuž došlo, a také úsilí, k němuž dochází nyní. A přejeme si dojít k zásadním změnám, tak, aby SVČ mohlo být lépe koordinováno a lépe sloužit svým cílům. EU potřebuje e, svoje e, jednoznačné jméno při jednáním se zahraničím. To se doposud nestalo. Un minuto. Děkuji na minutu pan Cortés Lastra. Děkuji, pane předsedo. Já chci poděkovat eh, paní místopředsedkyni komise za vynikající diplomatickou práci, kterou odvádí v rámci ESVČ a chci také uznat eh, to, že to je velice mladá eh, organizace, takže z takového hlediska ji musíme hodnotit. Já za naši delegaci děkuji vysoké představitelce za to, jakým způsobem se věnuje rozvojové problematice v rámci ESVČ a je spolu spolupracuje eh, s naší delegací a s naším výborem. ESVČ přináší přidanou hodnotu také pro rozvojovou spolupráci. Došlo ke zlepšení kvality a účinnosti evropských politik v této oblasti. Dále eh, chci říci, že navzdory původním potížím se podařilo úřeji koordinovat eh, politiku zahraniční a politiku rozvojovou, což má pozitivní eh, dopad na toto i další programovací období po roce 2014. Dále chci říci, že je třeba nastavit maximální vyvážené genderové zastoupení v této instituci. Děkuji, Ricardo Ricardo, nyní na 1,5 minuty pan Kukan. Děkuji pěkně, pan předseda. Děkuji, pane předsedající. SVČ by měla být službou, která bude stabilním a silným pilířem evropské zahraniční politiky. K tomu je zapotřebí lepšího a efektivnějšího využívání zdrojů a prostředků, jež máme k dispozici. Je to nová struktura, která stále ještě se dále dotváří po třech letech fungování vidíme, že zde jsou pozitivní výsledky, ale byly také odhaleny nedostatky, které je třeba napravit. Potřebujeme silnou a efektivní zahraniční službu. To znamená, že potřebuje silné politické vedení. Zahraniční vztahy a zejména naše politika sousedství v oblastech, kde má Evropská unie potenciál, eh, sehrává klíčovou úlohu. K tomu je zapotřebí patřičným způsobem reagovat a hovořit jedním, silným a respektovaným hlasem. Za druhé, potřebujeme strukturu, která bude oporou pro implementaci společné zahraniční politiky. Proto je zapotřebí více využívat možností, které máme a předcházet zdvojování úloh. Úloha ministra zahraničních věcí by také mohla posílit vnější politiku EU. Kromě toho potřebujeme transparentní SVČ. Evropský parlament a jeho názor by měly být častěji brány v úvahu při přijímání významných rozhodnutí. A to i proto, že parlamentní kontrola posiluje legitimitu vnější činnosti a přibližuje zahraniční službu občanům Unie. Na závěr bych rád ještě jednou upozornil na zeměpisnou vyváženost SVČ a připomněl paní baronce Eštnové potenciál a schopnosti diplomatů z nových členských států. Děkuji. Gracias. Děkuji, Eduarde. A nyní má slovo na 1,5 minuty místo předseda parlamentu od Marka Ras. Paní místo předsedkyně, eh, dámy a pánové, když se ptáte lidí, co eh, chtějí od Evropské unie, tak především chtějí společnou zahraniční politiku. Jasnou, eh, jasný, eh, jasnou tvář eh, jasnou tvář evropského intelektu na venek. Když se podíváme na náš kontinent v rámci globalizace, tak uvidíme, že jako Evropská unie musíme mluvit jedním hlasem za svůj kontinent. A to bude možné jenom pokud budeme mít efektivní eh, eh, službu eh, diplomatickou, službu pro zahraniční vztahy. Jsme na začátku tohoto vývoje, nicméně už jsme toho dosáhli letos to eh, eh, rozdělení mezi, eh, spolupra- mezi prací pro komisi pro členské státy a SVČ to vytváří neefektivitu a proto to roztříštění musí být odstraněno. Já jsem v dokumentu kolegyně Ingrid Gressle našel organogram a ten jasně ukazuje, jak rozdělená a nepřehledná služba je. Někteří eh, eh, říkají v zahraničí, že jsou různá pravidla pro dovolenou, pro eh, rozdělení pravomocí a odpovědnosti. Máte ale náš parlament na své služby, když bude opravdu o vytváření skutečné efektivní služby a odstraňování efektivity a tohoto roztříšení. Děkuji a nyní kolega Vajder, minuta a půl. Eštons kundze, godātie kolēģi, kopš Eiropas ārējā darbības dienas... Taču vēl ir daudz... Vážení kolegové, od eh, zřízení eh, SVČ jsme toho dosáhli hodně, ale ještě toho máme hodně před sebou. Eh, zeměpisná vyváženost je jednou z priorit na, vrcholu tedy. je tady určitě nedostatek zaměstnanců z nových členských eh, států. Tady eh, musí platit eh, za hlavní kritérium kompetence v zahraničních záležitostech. A potom je také důležité vybírat vedoucí představitele kvůli jejich kompetencím. Já jsem kolikrát viděl, že uh, velvyslanci nejsou eh, schopní ani komunikovat, protože eh, neovládají eh, jazyk místní země, například mise v Moskvě. Oni se pokoušejí navázat kontakty, ale nejde to, protože je tam komunikační deficit. Takže zástupci z baltských zemí by v těch delegacích teď mohli eh, v delegacích s východními sousedy eh, být jmenováni tedy do těch delegací a ti by se ukázalo, že opravdu eh, došlo k obratu. Já bych paní vysokou představitelku také vyzvala ke zřízení zastoupení v Turkmenistánu. Tento stát eh, je považován za velice důležitý, nejenom vzhledem k eh, přírodním zdrojům, ale i z geopolitického hlediska. Více eh, zdrojů za konzulární zastoupení, to by bylo důležité i pro malé státy. Grazie, signora President, High Representative. Jako další paní Mecola. Byl to, byla to SVČ, která byla vytvořena před třemi lety a za těžkých podmínek se rozvíjí i za obtížného hospodářského klimatu. Jsem eh, přesvědčena, že SVČ zajišťuje to, abychom všichni mohli nechat zaznít našemu hlasu silně a umožnila nám, abychom evropské názory eh, účinněji prosazovali po světě. Je tu samozřejmě prostor pro zlepšení. Postupy lze zdokonalit a je zapotřebí, abychom hovořili jedním hlasem. To je jediný způsob, jak Evropská unie může využít svého kapitálu ve světě. Co se týče konkrétně této zprávy, eh, ráda bych se zmínila o jednom konkrétním tématu, které je pro moji zemi Maltu velice důležité, a to je otázka náboru. Při vyjednáváních s a také potom, když se rada, na radě rozhodlo, jak se bude postupovat dál, eh, vyžadovalo se začlenění eh, a aby zde byli eh, zaměstnanci z jednotlivých členských států. Oceňuji, že došlo k určitému úsilí, ale je zapotřebí, aby toto bylo plněno lépe v budoucnosti. V této souvislosti velice vítám článek 40 doporučení, který žádá o veškerá možná opatření, eh, aby bylo lépe vyváženo zastoupení eh, úředníků členských států z jednotlivých členských států na vyšších administrativních úrovních. Je zde určitá nevyváženost a také očekáváme, že dojde k většímu sotožení ze členy strany členských států. Vstoupíme k HDI. Nyní nezapsaní eh, řečníci. Prosím, dodržujte řečnickou dobu. Není paní Karhola jako první, prosím. Děkuji. Já jsem mezi těmi poslanci, kdo se domnívá, že musí být naše zahraniční politika dále posílena. ESVČ je tedy důležitou součástí dosažení silnější zahraniční politiky a je to cesta, jak hájit zájmy našich občanů ve světě. Jeden kolega tady správně upozornil na e, pronásledování křesťanů. ESVČ je hybridní strukturou a tak těžko hodnotit fungování po třech letech. Nemůžeme očekávat zázraky, ale myslím si, že naše reakce na krizi z byrokratických důvodů byly příliš pomalé. Arabské jaro, Mali jsou dobrými příklady takových pomalých reakcí, ale myslím, že se ESVČ z těchto zkušeností poučila a jako instituce se přiblížila více občanské společnosti v třetích zemích. Jsem velice ráda, že minulý týden zástupce SVČ pro Turecko eh, se setkal s mladými lidmi v Turecku Demokratické požadavky na ESVČ musíme brát tedy velice vážně, já už jsem to říkala v loňském roce. Děkuji, paní Kresle. Děkuji. Já bych ráda poukázala na to, že cesta eh, k Evropské službě vnější činnosti je ještě daleka a chtěla bych položit několik otázek. Proč um, pořád držíte tenhle uh, organogram? Uh, Eh, protože eh, ta služba funguje eh, ne díky němu, ale navzdory němu. Existuje v žádné instituci, v žádné instituci není tolik vysokých postavení jako tady v této a hm, já jsem rád, že se oznámila jejich odbourání a jsem zvědavá, jak to bude vypadat. Chtěla bych se také zeptat zvláštního pověřence nebo těch vašich zvláštních zástupců. Máme už nějaké hm, překvapení, tedy nějakou představu. A proč vlastně to má být? Proč neposílí posílit šéfy delegací. Eh, musíme bojovat za efektivní ESVČ. Evropští po, daňoví eh, poplatníci platí 55 tisíc diplomatů, to je asi dvakrát více, než mají eh, Spojené státy. Bylo by tedy přiměřené a smysluplné, aby ESVČ byla posílena a všichni by z toho něco mělo, měli a, a daňoví poplatníci by tím ušetřili spoustu peněz. Prakis. Eh, děkuji, paní předsedající. Eh, eh, zpráva se pokouší mm, povýšit tuto službu na vojensko-politickou organizaci s větší palnou silou. Eh, tak aby mm, byla silnější na mezinárodní úrovni. Evropská unie by byla agresivnější, neustále by intervenovala a mm, převládla by vojenská povaha operací. Eh, posílení eh, služeb se má činit určitými opatřeními. Chtějí tady stálou základnu pro společnou zahraničně bezpečnostní politiku a budou zde také bitevní uskupení a a struktura vojenská pro v intervence. Takže je tady určitá snaha zasahovat do politiky členských států a tato služba potom se bude pohybovat celé nekontrolovaně. A je tady dokonce i e, žádost, aby parlament kontroloval její činnost. To ovšem není e, pravda. Oni chtějí demokratické krytí e, evropským intervencím po celém světě. Děkuji, eh, paní předsedající. Paní předsedající, jakou vizi mají Evropané o budoucnosti Evropské unie? Chtějí eh, centralizovanou konstrukci, která eh, je dovnitř centralistická a své občany a své členské státy tyranizuje a je navenek slabá, nebo chtějí federální eh, subsidiární unii eh, demokraticky silnou, ale silnou i navenek a eh, schopnou prezentovat své zájmy navenek. Eh, jistě to druhé. A k tomu eh, patří eh, společná politika a společná zahraničně politická služba. To je bez pochyb. A to, co máme teď, je ovšem pozoruhodná dvojitá strategie. Máme tady staré evropské velmoci, nebo ty, které se za ně považují, které si vedou svoji vlastní politiku. A na druhou stranu je tady EU, která je spíše taková impotentní zahraničně politicky. Je to takový trpaslík, trpaslík se kterým není třeba počítat. To se musí změnit. Potřebujeme silnou ESVČ, ale nejdříve potřebujeme smysluplnou eh, evropskou zahraniční politiku. Děkuji. A nyní eh, pan Kryši. Děkuji, paní předsedající. Europejský... Fungování a organizace SVČ bylo vytvořeno, když se rozhodlo o jejím vybudování. Šlo o to, aby byly dobře vyváženy členské státy a také rada, parlament, komise. Pan Gualtieri hovořil tedy o této snaze institucí o vyváženost. Také to bylo období významných událostí, jako bylo arabské jaro, eh, vytvoří nových institucí jako ombudsman pro lidská práva. Paní vysoká představitelka Eh, hovoří mm, o tom, že by to mohl být náměstek. Nyní tedy myslím, že je zapotřebí, bychom měli dobrá pravidla pro spolupráci s komisaři pro jednotlivá eh, témata jako rozvojová politika nebo humanitární pomoc, ale také je dobré, aby i ostatní komisaři se účastnili tohoto procesu, protože dnes zahraniční politika není jen o pomoci či vyjednávání, ale také o hospodářství. Ano, ministři z členských států mají potenciál, který lze využít a měli bychom skutečně tento potenciál využívat. A dalším prvkem je geografická vyváženost, o té, o to už se hovořilo. Hovořilo se o pozitivním vlivu diplomatů z nových členských států. Já bych rád e, dosáhl této vyváženosti. Děkuji na závěr paní kolegyně Sinclair. Uh, Děkuji vám, paní předsedající. Mnoho kolegů eh, zde volalo po jednom hlase pro Evropskou unii eh, aby tedy měli také více spíše velvyslance než vedoucí delegaci, ale to nepochybně vyžaduje určitý druh federalismu. Evropská unie nemá k tomu mandát. A proto podle mého SVČ eh, není tím, čím by měla být. Paní Eštnová nemůže hovořit za všech 27 členských států, ale mám pocit, že má nějakou účast na těch problémech, protože ona eh, byla u toho, když se žádala Lisabonská smlouva, a aby došlo k zásadní změně eh, pravomocí. Ona teď chce víc pravomocí. Nemůžete mít eh, všechno najednou. Aby Evropská unie měla jeden jediný hlas a současně, aby zde byl eh, takovýto mandát. V jaké eh, pozici eh, jste, paní Baronko, byla na Lize šampionů? Děkuji. Není máte slovo, paní vysoká představitelko. Já jsem byla na Lize šampionů na mm, žádost a pozvání UEFA. Chci poděkovat všem poslancům eh, za vystoupení. Očekávala jsem, že to bude živá diskuze a potvrdilo se to. Děkuji za veškeré vaše komentáře, eh, za souhlasné i nesouhlasné. Děkuji a vyslyším všechny vaše hlasy. Dovolte, abych se zmínila o základních záležitostech, které tady zažili, zazněly a Abych se k ním vyjádřila, pochopitelně, že se eh, k ním vrátím ještě později, až svůj přeskum budeme publikovat. Zmíním se tedy o těch tématech postupně. Nejprve k tomu, jakým způsobem spolupracujeme s členskými státy. Já už jsem říkala na úvod, že Lisabonská smlouva vlastně nechala eh, tu jednomyslnost eh, mezivládní rozhodování v podstatě ve většině toho, eh, na čem pracujeme, takže to mohou být ministři pro zahraniční věci, ministři obrany a pro rozvojovou problematiku a vždy se snaží dosáhnout společného postoje, pokud možno eh, v co nejširším eh, počtu oblastí. Mohu vás ujistit, že všech 27 členských států vzájemně spolupracuje a že tyto diskuze bývají nesmírně cené a zajímavé. Hledáme vždy eh, společné řešení a Týkalo se to například eh, i Syrie, o které jste hovořili. Někteří poslanci se zmiňovali o roli Evropského parlamentu. Já se vždy setkávám s představiteli všech 27 národních eh, parlamentů. Na začátku každého předsednictví organizujeme společnou konferenci a vedeme velice dlouhou diskuzi. Možná to není dostatečné, ale je to důležitou součástí mé práce. Pokud jde o to, jak spolupracujeme konkrétně s členskými státy, tak eh, jste hovořili o únosu občanů EU v Jemenu. My jsme se snažili oslovit eh, místní úřady, koordinovali jsme situaci a to platí pro občany jakéhokoliv členského státu a region na světě. Když jsme požádani o pomoc, jednáme. Dále bych zmínila spolupráci ministrů zahraničních věcí. Ta je skutečně velice dobrá, spolupracují na nejrůznějších eh, cestách, kde zastupují nejenom své vlastní členské státy, ale celou eh, Unii. William Helweg eh, v poslední době s dalším ministrem takto vyrazil na společnou cestu. Pokud jde o otázku zastupování eh, v mé funkci, správně jste poukázali na to, že je v podstatě nemožné, abych eh, byla najednou na vícero místech a já si vzpomínám na jeden velice smutný eh, den, kdy jsem navštívila pět zemí a byla jsem kritizována za to, že jsem nestihla šestou. Skutečně není možné zvládnout úplně vše a je potřeba využít podpory okamžiku, když eh, jsme plánovali naši práci, tak eh, bylo zjevné, že bude potřeba eh, obsadit a zajistit celou řadu různých zasedání, roste počet jednání. A já jsem například ze své funkce musela předsedat třema formacím rady. Naštěstí jsem se vždy mohla spolehnout na rotující předsednictví komisaře Fileho a další komisaře, kteří byli ochotni zastoupit mě a následně Evropskou unii na nejrůznějších fórech. A podobně to platí i pro ministry zahraničních věcí, kteří mnohdy na konference vystupují nejenom za svoji vlastní zemi, ale vystupují také jménem Evropské unie. Myslím, že to je dobré využívání prostředků, které máme k dispozici což samozřejmě neznamená, že bychom neměli do budoucna diskutovat o tom, jakým způsobem bude tato role plněna nadále, pokud tady bude pouze jeden člověk, jak bude moci zvládat narůstající počet eh, žádostí. Dále se domnívám, že celá otázka prevence konfliktů a řízení kriz je velice důležitá a musí být eh, řešena v rámci toho zmíněného komplexního eh, přístupu. To znamená, musíme využít nejrůznějších odborností, které máme. Naše práce musí být být efektivní. To jinými slovy také znamená, že musí ty nejrůznější části skládačky do sebe eh, zapadat s vaší podporou a eh, s podporou členských států to jistě bude možné. Podobně, když se zamyslíme na práci v oblasti eh, obrany a eh, těmito misemi, tak tady souhlasím, že je potřeba celý proces zrychlit, protože prozatím je příliš pomalý, je eh, potřeba čekat na rozhodnutí nejrůznějších výborů a přitom se samozřejmě jedná o rozhodnutí důležitá a já je nechci členským státům upírat, ale nemyslím si, že musíme procházet všemi těmito procedurami. Jak si asi vzpomenete, tak jsem definovala takzvanou exitovou strategii pro naše mise a to pomohlo. Tam, kde ale tady hodně závisíme na komisi, musíme eh, dodržet eh, současnou legislativu a pokud chceme situaci změnit, eh, tak to samozřejmě musí být založeno na dohodě institucí a někdy bude potřeba zásadní legislativní změna. A samozřejmě, že se to nestane samo o sobě a nestane se to přes noc pokud jde o delegace versus eh, velvyslanectví. Eh, ano, eh, řada zemí, včetně Británie, otevírá velvyslanectví a nezavírá je, ale byla tady otázka Barbados versus Panama, tak k tomu bych řekla, že Barbados bohužel nemá dobrý image, ale jde o regionální, velice důležitý důležité místo. Máme tam přes 30 pracovníků, 6 z komise a 35 lidí zaměstnáváme místně za dodávání pomoci do deseti zemí a území Barbados, Dominikánská republika, eh, eh, Svatá Lucie a tak dále a tak dále. Odpovídají za 250 milionů eur, která se dodává do těchto zemí v, pomo- v podobě pomoci. Samozřejmě, že s tím souvisí určitá byrokracie, ale snažili jsme to Eh, sjednotit. Máme tam pouze tři pracovníky ESVČ. Souhlasím s tím, že bychom měli otevřít eh, Velvyslanectví v Afganistánu, v Panamě a tak dále a tak dále, ale na to potřebujeme finanční prostředky. My jsme otevřeli eh, delegaci v Myanmaru, v Libii, snažili jsme se reagovat na dramatické změny, které mm, proběhly v těchto oblastech. Máme tam své lidi takže to je změna k lepšímu. Pokud jde o personální obsazení, tady můžeme samozřejmě zlepšit eh, situace, ale my jsme většinu pracovníků podědili, na to pamatujeme, takže eh, jejich výchozí zkušenosti i pohlaví, jak si jsme podědili a Teď eh, eh, musíme provést změnu, ale ta bude trvat určitou dobu. Musíme nastavit procesy, abychom získali nové pracovníky. Snažím se přilákat ženy. Byla jsem potěšena tím, že eh, ženy nyní častěji žádají o práci v ESVČ. Ono ani v diplomacích v národních státech není tolik žen. Musíme tedy překonat určité překážky, které tady jsou, my o tom víme a řešíme to. Já o tom mluvím i s jednotlivými členskými státy. Snažíme se to zastoupení eh, řešit, ale nechci přistoupit eh, na kvóty. Myslím si, že třeba to řešit na základě osobních zásluh vybíráme lidi podle toho, zda jsou nejlepšími možnými lidmi, kteří budou eh, zastupovat Evropskou unii. Pokud jde o ty státní svátky a další pravidla, tak s tím souhlasím, ale je proto potřeba změnit základní eh, pravidla. Samozřejmě že naši lidé, eh, když působí v obtížných krizových místech, potřebují dostatek eh, dovolené, někdy možná trochu více. Pokud to chceme eh, změnit, musíme změnit příslušné nařízení a k tomu potřebuji vaše spolupráci. A to platí i pro jiné změny. Není, nejsem proti nim, ale znamená to, že někdo jiný bude muset předložit návrh a někdo dalšího bude muset podpořit. To znamená, že budeme muset řešit věci společně. Naše návrhy na změny už eh, byly v celé řadě případů zpracovány. Máme představu, co bychom měli udělat. Je potřeba to nyní realizovat. Samozřejmě, že jsem také eh, analyzovala to, co bychom mohli eh, udělat, abychom snížili počet manažerských eh, funkcí. Na začátku vznikala SVČ jako struktura, která se musí nějakým způsobem spustit, začít fungovat. Teď jsme se rozhodli, že snížíme nejvyšší manažerská místa v organigramu na další rok a navrhuji také členským státům konkrétní kroky, pokud jde o takzvané zvláštní vyslance. Analyzovali jsme jejich mandáty a uvažujeme o tom, jak je více zaintegrovat do ESVČ. Je to důležitý mm, prvek, eh, který můžeme využít eh, v řadě obtížných krizových situací, kdy potřebujete člověka, který není vázán k jednomu místu, ale může eh, působit v rámci širších regionů. Jsou to také lidé, kteří mají konkrétní zkušenosti se zeměmi, jako je Afganistán. Berou si sebou ovšem naše pracovníky, takže tady jde o tu lepší vnitřní integraci, kterou potřebujeme a všichni o to stojíme, já nejvíce, jenom je potřeba zajistit dostatečnou kontinuitu. A a poslední otázka, místo předsednictví. Já už jsem o tom hovořila s předsedou komise a shodli jsme se na tom, že je potřeba udělat eh, více pro zlepšení situace. Já jsem na úvod uváděla dobré příklady toho, jak eh, doposavat spolupracujeme jako různí komisaři pro různá portfolia. Minulý týden jsme se sešli k Syrii, Diskutovali jsme o obrané politice, ale je tady celá řada dalších jiných příležitostí, kde takováto spolupráce může být posílena a já se snažím, aby k tomu došlo. Vážení poslanci, ještě jednou vám chci za tuto diskuzi poděkovat. Říkala jsem, že vytvořit ESVČ bylo něco jako vypustit letadlo do vzduchu, když mu teprve montují křídla. Nebylo to jednoduché, působili jsme nejprve na sedmi různých místech v Bruselu, než jsme dostali jednotné ústředí. Žádali jsme delegace Evropské unie, aby na sebe okamžitě vzali úplně nové funkce bez dostatečných personálních a finančních eh, zdrojů. Když si vzpomenete, eh, když eh, se zavedlo rotující předsednictví, okamžitě s tím přišly personální posily. Moje ambice Eh, ovšem byla taková, že vytvořím základy pro SVČ, abychom byli relevantnější v sousedních zemích, abychom vybudovali strategická partnerství, čeho jsme dosáhli a abychom také eh, ustavili eh, službu, která tady bude pro nás a na kterou budeme moci být pyšní. Ale samozřejmě, že je potřeba ještě odvést velký kus práce, ale já doufám, že dokončím svůj mandát a předám důvěryhodnou instituci svému nástupci. Děkuji. Děkuji vám, paní místo předsedkyně. Nyní naši zpravodajové jako první. Kolega Brok. Paní předsedající, pane místo předsedkyně, vážení kolegové a kolegyně, já se domnívám, že parlament ukázal, že je připraven spolupracovat na zlepšení služby spolupracovat e, při fázi výstavby. To myslím, e, tato diskuse jasně ukázala a já teď očekávám, e, nebo nečekal jsem na kompletní odpověď, protože myslím, že na to budeme mít nadcházející měsíce. A vy už jste naznačil určité, určitý také rozpočtové nařízení a personální řád a a samozřejmě je třeba také eh, lecu změnit na legislativní úrovně, abyste byli eh, akceschopnější a k tomu my jsme připraveni. Členské státy eh, musí eh, také eh, najít pro to určité použití. Nejde o to, aby jedna členská země vás blokovala a, a, a potom ostatní nemohli používat vašich konzulárních služeb. To se týkají občanů. To jsou důležité věci, protože to také šetří náklady pro naše členské země. Já si myslím, že když eh, něco takového eh, někdo chce dělat, tak by to měl dostat možnost udělat. A já souhlasím eh, s tím, co tak tomu bylo řečeno prostě eh, měli, mm, měli byste být posíleni, takže já se těším na další debaty v nadcházejících měsících a debatách a na vaši zprávu, která bude reakcí na toto, abychom eh, náš poslední eh, rok funkčního období použili k dalšímu pokroku v této věci. Děkuji, pane Broku. A nyní pan Gualtieri. Grazie. Děkuji vám. Tato rozprava ukázala, myslím, že to je mohutná konvergence v Evropském parlamentu ohledně směřování naší zprávy. Také jsem byl rád, když jsem slyšel příklad pana Tanoka a uznání významu užitečnosti SVČ. Rozprava také poukázala na významnou konvergenci mezi parlamentem a vámi, paní vysoká představitelka. Musím říct, paní Eštnová, že jste přednesla vynikající projev. To je opravdu důvod k potěšení, nejen kvůli uznání, které jste přednesla parlamentu, ale protože jste především ukázala vizi úkolů a možností ESVČ a my je s vámi sdílíme plně, zejména ohledně výzvy, výzvy, která spočívá v, ve společném postupu neboli schopnosti eh, efektivně koordinovat eh, synergii jednotlivých eh, nástrojů, které Evropská unie má pro ESVČ. A právě proto třeba, že tu máme příklady dobré spolupráce, chceme ještě zdůraznit, že v této oblasti může a má být vykonáno víc. Jsem přesvědčený, že revize na těchto základech bude plodná a proto chci poděkovat vám a všem spolupracovníkům, eh, zaměstnancům ESVČ počínaje Pirem Dimonem za úsilí, výsledky a eh, ochotu eh, v jednání s parlamentem. Děkuji vám Děkuji, považuji tuto eh, rozpravu za ukončenou a hlasování o této zprávě se bude konat zítra ve 12 hodin v poledne. A teď se dostáváme k dalšímu bodu našeho programu. Jde